Meine sehr geehrten Damen und Herren. Vážené dámy a pánové, eh, dostáváme se k hlasování. Hlasování dnes proběhne ve dvou částech. První část až do eh, slavnostnímu zasedání za 15 minut a druhá část po slavnostním zasedání. Já se dostávám ke zprávě o politice soudržnosti. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Dále ke zprávě Junuse Omar, že optimalizace rozvoje potenciálu nejzelenějších regionů. Eh, hlasování po jménech, prosím, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se ke zprávě. Přeje si někdo promluvit? Ne. Takže ke zprávě Michaela Teurera. Hodnocení financí Unie. Kdo je pro tuto zprávu? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ke zprávě De Bakr. Slovo má pan zpravodaj De Bakr. Děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny ALDE bych žádal, aby tato e, zpráva byla hlasována, tedy hlasování odloženo na e, dubnové zasedání podle článku 177. Děkuji. Prosím, aby někdo, jestli chce někdo podpořit tento návrh, vyjádřete se nyní.